udržitelný způsob zemědělské výroby. Členské státy i průmysl pokračují v vývoji aktivních látek, ale musí zabezpečit takové přípravky, aby byly v souladu s trvale udržitelným používáním uživatelé těchto přípravků potom budou mít méně nebezpečné přípravky a méně rizik související s jejich používáním. Trvale udržitelné používání pesticidů by mělo být integrováno do příští budoucí společné zemědělské politiky. Do návrhu komise byla začleněna řada ustanovení a já vás pozvuzuji k tomu, abyste tyto podpořili. Pět let uplynulo poté, co členské státy schválili své národní akční plány. Teď je musí přeskoumat a poopravit tam, kde to bude nutné. A mé služby připravují druhou zprávu pro radu a parlament, co se týče používání pesticidů v tomto roce. Vnitrostátní akční plány eh, se musí touto zprávou zaobírat, protože jde o to, aby se lépe aplikovaly na sbírané zkušenosti pro snížení rizik dopadu využívání pesticidů. Vážení poslanci, děkuji vám ještě jednou za vaši zprávu a domnívám se, že všichni můžeme souhlasit v tom, že trvale udržitelné používání pesticidů je nesmírně důležité pro politiku trvale udržitelného zemědělství. My jsme také schválili takový reflexní dokument do roku 2030 který vyzývá pro obecnou změnu pro zavádění distribuce a používání přípravku na ochranu rostlin a to nám velice pomůže. Mohu vás ubezpečit v tom, že mé my budeme velice bedlivě sledovat všechno, co je uvedeno ve vaší zprávě v mnoha oblastech, tak jak už jste slyšeli, už komise eh, reagovala na eh, tyto záležitosti, protože jsme zavázáni k tomu, abychom zabezpečili plnou implementaci této směrnice a budeme pokračovat ve spolupráci s členskými státy, abychom zabezpečili tyto cíle. Děkuji vám. Děkuji komisaři. A teď si vyslechneme stanoviska politických frakcí. Máme trochu spoždění, takže už nebudeme přijímat modré karty. Za frakci EPP pan Florenc, minuta 30. Prosím všechny, aby dodržovali řečnickou dobu. Já, je prezident. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, velice vám děkuji. Mohu váš dokument jedině podpořit takový ten hlavní hlas v této zprávě se mi velice líbí. Důležitá je jedna věc, a sice další vzdělávání těch osob, které používají eh, ty mm, nástroje pro nanášení postřiků. Já jsem absolvoval nedávno takové školení a my kolegové u nás na farmě také, takže tato záležitost je nesmírně důležitá a také další rozvoj technologií v oblasti ochrany rostlin. Já jako praktický zemědělec to mohu jedině doporučit. Chtěl bych ale poděkovat také zpravodajce, která opravdu eh, do té zprávy dala velký kus sebe a někdy taky prostě vystoupila mimo ten svůj standardní rámec. Hovoříme o udržitelný eh, způsob používání pesticidů, nehovoříme o SZP a o znečišťování Eh, spodní vody, ale pokud se o tom chcete bavit, můžeme klidně. Ale dokud my všichni a vy také chcete kupovat laciné maso, no tak se nemůžete divit, že ta fakta jsou velice jednoduchá. Eh, můj otec měl 80%, já jich mám 800 a u souseda, kde je další generace, je 3000 prasat na farmě. Jestli toto označujete za udržitelnost, tak tady jsme na jedné lodi. Jinak, pane komisaři, přeji hodně úspěchů a e, držíme palce u těch neonikotinoidů. Máme to zakázané a tak to stačí. Pokud vy povolíte 20 výjimek, tak ty země, které

Děkuji. A za frakci ALDE má slovo pan Hojtema. Děkuji vám, pane Děkuji, předsedo. Pane Vážený pane komisaři, používá, hodně se hovoří o integrované ochraně rostlin. Je to důležité, protože tento integrovaný přístup vychází k prevenci chorob a napadení škůdců. Ono se ukazuje prstíkem na členské státy EU, že prý dělají příliš málo, ale my bychom měli prstem ukázat i sami na sebe. Celá řada evropských parlamentů vede vlastně k tomu, že ta integrace je složitá. Uvedu několik příkladů. Za prvé, šlechtění. Je nesmírně důležité, abychom šlechtili nové eh, odrůdy, které budou odolné proti různým chorobám a škůdcům této oblasti se děje mnohé, jsou tam nejrůznější inovace pro zlepšování šlechtění, ale bohužel evropská pravidla neumožňují tyto inovace. Druhá věc je eh, zdraví půdy. A například Evropská směrnice eh, umožňuje více používání umělých hnojiv na úkor eh, těch, které pocházejí od hospodářských zvířat. Potom je zde zkostnatělý greening eh, v stávající zemědělské politice. Potom je zde problém zastaralých postupů schvalování a měli bychom se více věnovat přesnému zemědělství tak, abychom rychleji a snáze detekovali eh, napadení škůdci a chorobami a lépe mohli reagovat. Děkuji. Za frakci Guengel, paní Hazekamp. Tak, tak. No, Děkuji vám, pane předsedo. Udržitelnost a pesticidy, to jsou vlastně dvě slova, která nepatří do jedné společné věty. Jedy nejsou udržitelné. A jedy, které používali naši dědečkové, jsou stále ještě přítomny v našem životním prostředí, v našich potravinách, v našich eh, tělech. Eh, zemědělství znečišťuje vodu, půdu, naše zdraví, poškozuje biodiverzitu. Journal of Biological Conservation publikoval studii, že eh, hrozí 40% eh, hmyzu vyhynutí. A no, tím, jak mizí hmyz, tak to má velký dopad i na zbývající biodiverzitu a na ty, eh, kdo se živí hmyzem. A hlavní příčinou je ten způsob, jakým my produkujeme naše potraviny. Intenzivní eh, zemědělství ničí naše ekosystémy, k tomu dospívá ona zpráva. A používání zemědělské chemie je jedna z příčin. A není tady ani otázka, jak udržitelně tyto jedy používat, ale jak eh, přejít na skutečně Eh, udržitelné metody zemědělské výroby, které by byly ekologické. K tomu je dnešní zemědělství ještě vzdálené a ostatně soudím, že zemědělské dotace musí být i zrušeny. Děkuji pan Heusling za zelené na dvě minuty. liebe Kollegen, ich finde... Eh, milí kolegové, už název této ztráce je zavádějící, neexistuje žádné trvalé udržitelné používání pesticidů, s čím se musíme zaobírat, je scénář pro vystoupení z používání pesticidů. Pane komisaři, vy jste právě poukázal na to, že členské státy by měly tady už něco dělat a měly by snižovat své národní plány pro používání pesticidů. Stalo se tady ne. Jenom dvě země splnily svou povinnost a snižovaly používání pesticidů v rámci svých plánů. Co dělají místo toho členské státy? Kolegové už o tom hovořili. Eh, neonikloidy se používají ve členských států i když jsou na evropské úrovni zakázány. A to je skandál. Musím říci, eh, co je nám platná evropská legislativa, když jsou tady členské státy, které ji vůbec neplní. Eh, stále ještě eh, tady máme mm, glyfozát, který se používá. Jaké to má důsledky? Ano, jeho používání by se mělo snížit a přesto v některých státech se jeho používání zvyšuje. Třeba, že existují alternativy. Ekologické zemědělství to přece ukazuje, že to jde bez pesticidů. Lze se zříct si glyfosátu. Musíme také používat hol život zase znovu mechanické metody mm, a e, musíme obměňovat e, e, osivo a pěstování protože musíme ale také sledovat, že tady jsou zájmy průmyslu, který chce i nadále pesticidy prováda, pro, prodávat. To je třeba tady veřejně říci. Včera se také ukázalo, že skutečně eh, ubývá živočišných druhů. Nemáme čas prostě, aby jsme tak trochu někde něco dělali. Všichni musí vystoupit z používání pesticidů. Stále, protože musíme dávat pozor na to, aby ne více než 70% hmyzu, druhů hmyzu eh, mizelo. Zatím prostě nedochází eh, k uskutečňování nezbytných kroků. A tady se používáme o maličkostech, které nepředstavují žádné řešení my musíme skutečně přemýšlet o tom, jakým způsobem úplně vymítit používání pesticidů v zemědělství, jak pro zemědělce, tak pro občany a uživatele. Prego. Děkuji paní Dornáno za frakci EFDD. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ve Francii mnoho zemědělců bylo otráveno pesticidy. Někteří z nich obvinují stát za to, že zavíral oči nad tímto zdravotním nebezpečím. Znovu prezident Macron jasně potvrdil, že Klerdekon není karcinogenní. A to je věc, která opravdu šokovala. Je správné upozorňovat na nezodpovědné chování našich politických představitelů. Evropské cíle jsou šílené. Počínaje článkem 39 eh, smlouvy o fungování Evropské unie o SZP. Tam se vůbec nezmiňuje kvalita produkce ani ochrana zdraví. Pokud se jeden zemědělec eh, zabije každé dva dny ve Francii, tak čím to je? Je to kvůli tomu, co mu ukládá Evropská unie. Je to kvůli těm eh, směšným příjmům, zatímco giganty agrochemického průmyslu vydělávají miliardy. Změnit eh, smlouvy není možné, vystoupit z nich ano. Pan Skota za frakci ENF, prosím, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se stanoviskem zpravodajky, že je třeba omezit dopad pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí, že je třeba zlepšit národní plány, tak si myslím, že je dobré nevytvořit přímý vztah mezi cíly směrnice 128 z roku 2009 a současným modelem na provádění SZB. Propojit cíle s používáním pesticidů eh, z požadavky SZP, to by nemělo být dobré, protože to by mohlo ještě více poškodit současný stav efektivity systému řízení podle směrnice 128 z roku 2009. Členské státy by mohly mít na první pohled flexibilnější systém při aplikaci SZP. Já se ale bojím, že by vzrostla neuměrně byrokracie a členské státy by musely obě ty obě, cíle SZP rozdělit eh, na podprogramy a měřit jejich výsledky. Já si myslím, že každé úsilí by mělo směřovat na to, aby se zvýšila užitečnost a efektivita národních akčních plánů. Děkuji. Tím jsme si vyslechli zástupci jednotlivých frakcí a teď eh, zapsaní řečníci. Pan Linz, minuta 30. Sehr Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, spolehlivý způsob schvalování a udržitelné používání pesticidů, to jde ruku v ruce. Poté, co jsme začátkem roku eh, nastartovali tu zvláštní zprávu, tak nyní činíme další krok směrem k udržitelnému využívání. Já jsem vyrůstal na farmě, eh, také jsem aplikoval prostředky pro ochranu rostlin a proto vím, jak je důležitá správná aplikace a zodpovědné používání těchto prostředků. To musí být základní měřítko. Kouzelným slůvkem zde je inovace. E, nové inovativní postupy a produkty umožní udržitelné používání těchto prostředků. Druhá klíčová věc školení. Zemědělci musí vědět, co dělají a jak. Dále by se mělo omezit soukromé používání, nevidím důvod, aby se to používalo jenom kvůli tomu, aby někdo doma na zahrádce měl bez velkých eh, obtíží perfektní anglický trávník. To podle mě není zapotřebí. A na rozdíl od eh, kolegy Hojsling si myslím, že digitalizace a technologie povedou k tomu, že se sníží spotřeba. Kolega Hösling nehovoří raději o tom, že e, i biozemědělství má problémy, například s používáním mědi a podobně. A potom, že biozemědělství má nižší výnosy a jde zde i o význam potravinové bezpečnosti a zabezpečení potravinami. Pan Andrie, máme modrou kartu? Moment. Ma... Eh, Modrá karta pro pana Lince. Pane Lince, moment, pane Andrie. Onorevole Scott Cato, la sua domanda. Paní Scott Cato, vaše otázka. Dove? Scott. But it's fine. Thank you, President. Uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pan Lince, eh, kritizujeme ho kolegu pana Heuslinga a říká, že měď je nebezpečná, ale to není nic proti tomu, o čem tady hovořím, o těch pesticidech. 58% druhů motýlu vyhynulo v minulých dekádách. Když nebudeme chránit opilovače, tak nebudeme mít žádné potraviny. My budeme příští na seznamu vyhynulých druhů. Děkuji, vaše odpověď, pane Linci. Děkuji vám. Ano, to vlastně nebyla otázka, spíše poznámka. Musíme vždy rozlišovat mezi tím, co aplikujeme, jak to aplikujeme a vždy platí ten princip, že záleží na té dávce a je rozdíl, jestli hovoříme o neonikotinoidech, glyfozátech, insekticidech, herbicidech nebo třeba fungicidech. Je třeba mezi tím pořádně rozlišovat a mám pocit, že ne všichni kolegové toto činí vždy. Děkuji a nyní má slovo pan Andrie, prosím, minuta 30. Mikrofon. Děkuji, pane komisaři. 25. ledna šéfové států a vlád se konečně dohodli na zavedení harmonizovaných ukazatelů rizika. To je skvělá věc, ale zároveň 25. první zástupci 20 členských států nebyli schopni přijmout eh, vůči linie, které navrhovala Evropská komise, které by měly chránit eh, opilovače před eh, škodami, které jsou způsobeny pesticidy. Takže jaká je pravda? Od roku 2013 komise 25krát navrhla členským státům text, který chtěl lépe chránit včely před pesticidy. Je pravda, že v posledním desetiletí zmizelo 40 druhů a hmyzu. A pravda je, že intenzivní zemědělství je hlavní hnací silou tohoto úbytku a používání pesticidů nadměrné používání pesticidů. Šéfové států a vlád se dále skrývají za pseudoevropskými rozhodnutími, která jsou naopak rozhodnutí jejich vlastní Věci, které navrhuje tato zpráva, je nedostač, jsou nedostačující, především pokud jde o alternativy. Pravda je, že šéfové států a vlád musí přestat s pokrytectvím, pokud jde o pesticidy a musí přestat s tím pochlebováním nadnárodním koncernům v oblasti uh, agrochemického průmyslu. Členské státy musejí skládat účty a Evropská komise proti nim musí zahájit řízení o porušení povinnosti. Jde tady o zdraví evropských občanů. Paní Miller, jedna minuta. Milé Kolegyně, milí kolegové, pro trvalé udržitelné zemědělství je integrovaná ochrana přípravku na používání rostlin eh, nezbytná a je třeba ji lépe eh, realizovat v členských státech. Proto je tento návrh dobrý, ale něco mě tak trochu ruší. Zavedla se tady eh, metoda vzít si vždycky jenom jednu studii a učinit zodpovědným za používání pesticidů jenom zemědělství. Já bych kolegy velice ráda požádala, aby konečně zůstali O fakt a skutečnosti, Skutečností je, že tyto studie eh, eh, měly pouze eh, jedno jediné měření v případě mnoha záležitostí a proto tato studie je tedy spochybnitelná. Jasná věc je, že zemědělské praktiky jsou pouze jednou z příčin a je nezbytné, aby se více činilo v oblasti výzkumu. Eh, já se domnívám, že to je celospolečenskou úlohou ochrany v celé společnosti. Začíná to o jednotlivce odpovědným chováním. Madame vous la parole. Děkuji. Paní Rivazi, máte slovo. Mikrofon. Oui, voilà. Merci, monsieur Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice z roku 2009, která se týkala používání pesticidů, které bude slučitelné s udržitelným rozvojem. Byly to relevantní a konzistentní cíle. A k čemu to vedlo? K omezení pesticidů a k alternativám. Komise vám trvalo tři roky, než jste provedli hodnocení. A teď vidíme, že je to skutečný neúspěch. Protože když se podíváte na čísla e, Evropské agentury pro životní prostředí, tak tam se říká zvýšení o 10 až 20 poptávky po pesticidech. A na rozdíl od toho, co říkají kolegové, tak také vidíme, že je zde pokles počtu druhů bezobratlých a hmyzu a zároveň také ptáků. Takže co chceme? Chceme zničit život? A vidíte, že je třeba, aby komise, a ta zpráva je v tom velmi jasná, pozbuzovala k používání alternativ. Musíme na to dát peníze a musíme vyvinout skutečně udržitelné zemědělství. A to je zemědělství bez pesticidů, bez chemických produktů. To je důležité, pane komisaři, a ne opak. Pěr Nikole Pedicini, i vy máte minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme toho názoru, že tato zpráva je dobrá, protože chrání lidské zdraví a chrání životní prostředí před riziky, které jsou spojeny s používáním pesticidů. Lze to ještě vylepšit, protože nemůžeme hovořit o udržitelném používání pesticidů, pokud nezvažujeme celý jejich životní cyklus od uvedení na trh až po jejich úplný rozpad. Pokud nebudeme bojovat proti padělaným pesticidům, proti dováženým pesticidům, které jsou zpracovány pesticidy, Nemůžeme si dovolit eh, zpřísňovat eh, normy pro naše producenty, pro naše zemědělce a zároveň dovážet produkty, které byly ošetřeny zakázanými chemikáliemi, protože to napomáhá nekalé konkurenci, která bude ničit celý výrobní sektor. Děkuji, pan Egňu, jedna minuta. We can split the fashionable objection. Hm, krásný cíl týkající se pesticidů můžeme rozdělit na dvě věci. Eh, lidské zdraví a bezpečnost. Eh, je zde určitá skupina lidí, kteří už nějakých 30 let byli vystaveni těmto prostředkům a možná tisíckrát více než obyčejný občan. A některé eh, prostředky byly zakázány před 20 lety a Takoví lidé, patří mezi mě, já vlastně měli teoreticky už dávno být mrtví, tak jak nám tvrdí zelení lobbysté. Potom dopady na životní prostředí. Je jasné, že zneužívání pesticidů bude ohrožovat biodiverzitu a vodu, ale potřebujeme také eh, produkovat eh, potraviny, eh, což biozemědělství v dostatečné množství nemůže. A učinili se kroky pro omezování za souvislosti na eh, pesticidech, tak aby se vyšlechtily takové odrůdy, které potřebují méně pesticidů. Ale zelená lobby na tuto úspěšnou eh, cestu reaguje tím, že to chce také zakázat, ale tak to, to prostě nejde. Paní Dele, prosím, minuta 30. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Pravidelně na plenárním zasedání se hovoří o pesticidech a znovu se teď eh, využívá legitimní strach eh, našich eh, občanů. K této zprávě vám chci říci, že Zemědělci jsou prvními ekology. Naši spoluobčané se musí uklidnit, pokud jde o používání fitosanitárních produktů. Věda musí být nespochybnitelným základem našich rozhodnutí. Musíme mít pozitivní přístup, pokud jde o místo zemědělství v ekologické transformaci a v ochraně životního prostředí zemědělské praktiky, které budou čím dál více respektovat životní prostředí, vyžadují přizpůsobená řešení pro jednotlivé typy zemědělství, ať už se jedná o fitofarmaka, přírodní nebo syntetická, anebo alternativní metody. Pokud tento text bude respektovat tento přístup, tak já chci připomenout všem a panu komisaři, že společná zemědělská politika je především politikou zemědělskou a ne environmentální. Přesto musí pomáhat zemědělcům v tom, aby byli výkonní jak ze zemědělského hlediska, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. Tato transformace bude přijatelná, pokud bude ekonomicky životaschopná, jinak ne. Děkuji paní Karen Bach-Karin. Jedna minuta. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, tady to není proti zemědělství, tady se jedná o to, abychom uznali, že ochrana eh, rostlin pro ochranu potravin a krmiv je nezbytná. Otázkou je, jakým způsobem to provozovat. A tato zpráva ukazuje, že to není jedinou možností eh, ochrany rostlin to, že se bude prostě příliš používat pesticidu. Existují i jiné možnosti. Máme méně nebezpečné pesticidy, ale existuje celá řada alternativ, eh, které dnes bohužel příliš málo jsou nasazovány členskými státy. Mm, také pesticidy pesticidy nejsou kontrolovány a když jsou kontrolovány a dojde k jejich špatnému používání, neexistují sankce. Jde o to, eh, že členské státy vytvářejí celou řadu výjimek, aby dále používali pesticidy, které už jsou vlastně zakázány. My chceme produkovat pro Evropu, chceme bezpečné, zdravé potraviny, neškodící životnímu prostředí. A myslím si, že tato zpráva naznačuje celou řadu možností. To je pro nové evropské zemědělství, které samozřejmě také znamená, že budeme mít novou společnou zemědělskou politiku. To patří dohromady. to prego, un minuto. Děkuji, paní Skotka, je to jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Nové globální eh, přehledy říkají, že 40 druhů hmyzu je ohroženo vyhubením. Jejich počet klesá o 2,5 ročně. EU to jasně spojuje s používáním pesticidů a proto naše zpráva o udržitelném používání pesticidů je důležitější než kdykoliv jindy. Vědci říkají, že musíme zahájit eh, transformaci, musíme přestat použít, používat vysoce toxické pesticidy. Evropská unie musí přestat dělat plané sliby a musí začít opravdu snižovat používání pesticidů a okamžitě zakázat ty nejtoxičtější. Musíme používat integrované řízení a musíme se věnovat organickému zemědělství. To je důležité pro fungování ekosystému. Je to důležité i pro opilovače. Pokud teď nezačneme jasně jednat, tak za pár desetiletí nebudeme mít žádný hmyz a my budeme na další na seznamu vyhubených druhů. Děkuji paní Ayuso Pilar, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři musíme splnit cíle směrnice z roku 2009, pokud jde o používání udržitelných pesticidů. Občané také chtějí, aby fitosanitární produkty byly nízkorizikové nezanechávali rezidua, neovlivňovali životní prostředí. Musíme si uvědomit, že Evropská unie má nejpřísnější legislativu pro používání pesticidů a proto zemědělci mají spoustu různých omezení, když používají pesticidy a tím jsou znevýhodněni v porovnání se svými konkurenty ze třetích zemí, kteří používají pesticidy tady zakázané a my potom dovážíme potraviny ošetřené těmito pesticidy. Nesmíme také zapomínat na e, nové choroby, například choroby, choroby olivovníku a další choroby, které byly přivezeny e, z vnějšku, abych zmínila jen ty nejnovější. Já vítám tuto zprávu, ale nesmíme ohrožovat práci, která už probíhá na tom, aby se dosáhlo udržitelného používání pesticidů. Nesmíme také zapomínat na potřeby zemědělství. Děkuji, pan Dorfman. Jedna minuta. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že se tady dost shodneme. S chemií se musí zacházet pečlivě. To platí jenom pro zemědělství, ale třeba i pro lékařství. Mohli bychom debatovat i o tom, jak například Eh, nepečlivě zacházíme s léčivy, ale někdy je snaží ukázat prstem na farmáře. Řada důležitých věcí už dnes zazněla, potřebujeme lepší přístup k integrované ochraně eh, rostlin, potřebujeme méně rizikové pesticidy. Já sám jsem na toto téma vypracoval v parlamentu zprávu a učinil návrhy, jak uspíšit tento postup, ale na komisi se toho v této věci stalo relativně málo. Potřebujeme více vědy a výzkumu, a potřebujeme lepší metody aplikace a potřebujeme odolnější rostliny. Ale rád bych ještě poukázal na jednu věc, která zde nebyla moc zmiňována. V posledních letech se zde objevili škůdci z jiných zemí, které sem eh, byly zavlečeny a které potom vedou k tomu, že se musí používat eh, různé eh, velké množství chemie. Takže kdybychom byli v této oblasti pečlivější, tak by jsme to nemuseli dělat. Děkuji a nyní KHDI Jako první pana Kaputo. Prosím, Nikolo, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Přijetí usnesení zvláštního výboru PEST v Evropském parlamentu byl důležitý krok směrem k efektivnímu provádění nařízení o uvádění fitosanitárních produktů na trh. Tady se počítá s autorizací eh, pouze neškodných pesticidů, které nebudou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Nicméně potřebujeme správné uplatňování směrnice o udržitelných pesticidech. To musí být nástroj, aby se pomohlo zemědělcům snížit závislost na těchto pesticidech, které se musí eh, nahradit eh, udržitelnými alternativami. Je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně zranitelných skupin zatím třeba nejsou chráněni rezidenti ve venkovských oblastech. Proto máme pozměňovací návrhy 24 a 44, které jsme navrhli po kulatém stole, kterého jsem se zúčastnil já, kolegyně Guteland, Andrie a Poc a žádáme, aby se okamžitě zakázal používání pesticidů u školek, v parcích, nemocnicích a tak dále. Děkuji, pan Marias, jedna minuta. Grazie, presidente já se domnívám, že eh, diskuse již ukázala, jak velký problém existuje při používání přípravku na ochranu rostlin. To je téma, které znamená nebezpečí pro zdraví lidí i zvířat. Ale pane komisaři, rád bych tady oslovil ještě jedno téma. Teď hovoříme o používání přípravku na ochranu rostlin v Evropské unii ale existují obrovské dovozy zemědělských produktů z Turecka a používání pesticidů je tam naprosto nekontrolované. Tam se používají pesticidy eh, při pěstování zemědělských produktů, které jsou v Evropské unii zakázány, ale ty produkty se potom dovážejí do Evropské unii. Jaká ochrana tedy tady existuje pro spotřebitele? Například i mléko z Albánie se dováží, ale e, toto mléko se potom prodává pod řeckou nálepkou, ale i tady jsou obsaženy pesticidy, které se použijí v Albánii a u nás jsou zakázané. Totež se týká Makedonie, kde dochází k ilegálnímu dovozu od tamto do Řecka. Musíme se zaobírat i dovozy produktů, které používají zakázané pesticidy. Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, myslím, že už jsme zde slyšeli dnes mnoho Udržitelné používání pesticidů, e, všichni to znají občané i zemědělci. A návrh, který zde dnes máme, je důležitý, protože je to směrnice z roku 2009, kterou vyhodnocujeme a jasně se ukazuje, že zde musí členské státy přidat. Došlo k pokroku v oblasti vzdělávání nebo těch nanášecích technologií, ale v akčních plánech chybí měřitelné cíle. Také je důležité, že musíme intenzivněji eh, investovat integrovaného přístupu ochranu eh, rostlin. To je nesmírně důležité. A v neposlední řadě, jak už zde říkali kolegové, musíme se podívat sami na sebe. Když chceme přimět eh, zemědělce, aby přešli na přesnější zemědělství, postarat se o to, aby také na to měli prostředky. Takže vylepšit problematiku šlechtění rostlin, zlepšování kvality půdy. Na to musíme vyhradit více prostředků, protože pokud chceme zlepšit životní prostředí, kolegyně a kolegové, tak eh, se musíme zaměřit na zemědělce, kteří produkují naše zdravé potraviny. Děkuji, pan Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. neudržitelné používání pesticidů vede k poškozování životního prostředí i zdraví lidí. A to je nerozlučně spjaté s modely společné zemědělské politiky a obchodními praktikami Evropské unie. Tady se prostě za každou cenu musí vyvážet a vyrábět ve velkém. To je ta strategie. A je to zemědělský průmysl, který tomu všemu velí pro drobné zemědělce, pro rodinné zemědělství. Toto ale má katastrofální důsledky. Vlastně už skoro ani není možné udržitelně produkovat a členské státy nejsou schopné zajistit eh, svoji eh, potravinovou suverenitu. Vznikají samozřejmě nové produkty a procesy, které jsou méně rizikové, mají menší dopady na životní prostředí a zdraví, ale je třeba principiálně změnit způsob zemědělské produkce i související politiky. Pan Epitideos. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Role pesticidů za, odpo- za, na, na výrobě pesticidů v Evropě je veliká ale pesticidy přispívají k odstranění nebezpečí, kterým jsou vystaveny rostliny, to znamená přispívají k lepšímu zdraví rostlin. Ale je tomu tak, že to sebou nese problémy pro ekosystém. Určité pesticidy na potravinách jsou škodlivé lidskému zdraví. To se týká tedy spotřebitelů, ale nejenom spotřebitelů, ale také zvířat, po případě životního prostředí. To znamená, že tady je třeba vytvořit pravidla. Existuje také podezření, že částečně existují v případě pesticidů látky způsobující endokrinní onemocnění a proto je třeba nalézt taková pravidla, aby se pesticidy používaly řádně. Používání pesticidů musí eh, více se orientovat na biologické a nikoliv na chemické látky, protože spotřebitelé musí být chráněni, zejména před dovozem. Pan Faria. Eh, merci, eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, světová populace, živit světovou populaci eh, klade veliké výzvy na zemědělství a zemědělství musí efektivně reagovat. My samozřejmě chceme zabránit tomu, aby se snižovala biorozmanitost eh, věč, díky většímu používání pesticidů, protože to je také nebezpečné pro lidské zdraví, ale zároveň nechceme také žádné geneticky modifikované potraviny. Eh, chceme mm, mít rostliny, které budou odolné vůči škodlivina, škod, škůdcům, ale co můžeme dělat? Eh, už potom nezbyde mnoho přípravků na trhu, s nimiž je možno pracovat. Kromě toho je tomu tak, že povolovací postupy jsou velice mm, vleklé, a e, tím e, vznikla, vznikl velký manévrovací prostor v Evropě, protože e, zemědělci samozřejmě využívají nejrentabilnější možnost a nelze jim to brát za zlé. Paní Grapiny doamnă președintă domnule comisar sigur dezbatem astăzi o temă sensibilă. paní předsedající pane komisaři. Samozřejmě toto je velice významné téma. Musíme postupovat racionálně. Samozřejmě všichni chceme chránit lidské zdraví, ale zároveň si musíme představit, takové scénáře, eh, že bychom si udělali ze zemědělců v Evropské unii eh, nepřátele. Evropská Unie má také problémy s kontrolou produktů, které jsou dováženy do Evropské unie a mohou být nebezpečné pro zdraví. To je to, co řekl pan komisař. Je důležité pro členské státy, aby zaváděly opatření, ale eh, komise nezharmonizovala eh, tyto kroky a my musíme mít harmonizovaný postup, abychom získali kontrolu, protože jinak tady budeme mít produkty, které budou prostě obíhány v jedné země a v druhé země a jedna země bude mít eh, postihy a druhá země nikoliv. Mm, je třeba provádět toxikologické testy a zkoušky je třeba investovat do výzkumu a renovace, aby produkty neškodily lidskému zdraví. Paní Šojdrová? paní předsedající já vystupuji proto abych zde vysvětlila svůj přístup který eh, jasně je na straně ochrany zdraví občanů ale také musíme myslet na eh, producenty zemědělské výroby pro které je používání pesticidů zatím eh, prostě nezbytností. přesto to tlak

Používání pesticidů je v evropském zemědělství velmi důležité, aby se chránily rostliny před eh, chorobami a škůdci. A pesticidy mohou potom eh, pronikat do půdy, mohou prosakovat do spodních vod. A to může mít vliv eh, jak na pozemní, tak na vodní ekosystémy. Pane komisaři, souhlasíte s návrhem zpravodaje, že by zde neměla být žádná výjimka pro používání neonikotinoidů. Je třeba vzít také individuální situaci v členských státech. To, co platí v Německu, nemusí platit v Bulharsku, pokud jde o tyto specifické okolnosti. Takže co budeme dělat? Já si myslím, že musíme mít eh, integrované řízení používání pesticidů v EU. Musí být používány tak, aby to bylo ospravedlnitelné jak ekonomicky, tak ekologicky a musíme minimalizovat dopady na lidské zdraví a na životní prostředí. A organické a udržitelné prostředky musí být prioritou a musíme snížit používání chemikálií, které jsou škodlivé. Pan Bogovič. Hvala, hvala za besedo se... Děkuji, paní předsedkyně. Velice mě těší, že v Evropském parlamentu tolik hovoříme o používání pesticidů. Máme tady zvláštní zprávu mm, eh, specifického výboru a dnes tato zpráva je před námi. Naším cílem je používat co možná nejméně pesticidů, co možná nejméně nebezpečných pesticidů, které jsou škodlivé pro zdraví a pro životní prostředí. Proto musíme volit integrovaný způsob zemědělství, zavádět nové techniky postřiků a poprašování. Eh, musíme podporovat ty, kteří to používají. V zemědělství budou existovat ještě určitou dobu pesticidy a proto bychom měli vyžadovat ehm, konkrétní, precizní postupy, rozvíjet takové techniky, které umožňují hubení škůdců. A to vše povede k ekologickému zemědělství. Děkuji, tím jsme uzavřeli postup Cash the a teď eh, dáme slovo panu komisaři, aby završil tuto rozpravu. Okay, sorry, sorry, thank you. Madam President, once again, honorable members. Takže ještě jednou děkuji. Vážení poslanci, Velice bedlivě jsem vám naslouchal, zvolili jste rozumný přístup. Samozřejmě my všichni víme, že musíme znásobit naše úsilí pro trvale pro zlepšení používání pesticidů v rámci této směrnice. Dovolte, abych si zastavil u několika bodů. Já plně souhlasím s panem Florencem Hejména, co se týče postřiků je třeba pozbuzovat členské státy, aby věnovali větší pozornost technikám, novým technikám. A samozřejmě také tady máme ty výjimky. Výjimky by měly zůstat výjimkami a neměly by se stávat pravidlem. Samozřejmě komise velice pečlivě na to hledí a my jsme teď zavedli velice přísná opatření, e, aby členské státy museli ospravedlňovat, co dělají, abychom věděli, jak můžeme lépe regulovat tuto oblast a víte, že máme permanentní diskuse s členskými státy o výjimkách. A Musíme tedy posílit eh, naši pozornost, kterou tomu věnujeme. Někteří z vás se zmínili o možnosti, jak propagovat nízkoriziké pesticidy. Eh, došlo již k velkému zlepšení v oblasti pravidel a postupů, které by umožnily rychlejší autorizaci méně nebezpečných pesticidů. Někteří vysílají z eh, zprávu, že je možné zemědělství bez chemických produktů. Ano, my ale víme, že v biozemědělství se taky používají chemické látky. A toto je velice obtížná otázka. E, víte, že tady máme také karcinogenitu, které musíme věnovat pozornost, čili nelze zavádět, nelze uvádět lidi v omyl a říkat, že biozemědělství prostě všechno vyřeší, protože i alternativní biozemědělství používá chemické látky. A neměli bychom tady vytvářet žádnou konfrontaci mezi eh, tradičním způsobem zemědělství a biozemědělstvím. Eh, my eh, jako regulátor víme, co to znamená. My víme, kdo je kdo a jak různé typy zemědělství používají různé nástroje. A už Tady zaznělo také poznámka o hlavních pokynech. My jsme nedostali kvalifikovanou většinu na úrovni členských států, protože členské státy nechtěly hlasovat pro. A teď je na Evropském parlamentu a radě, aby se završilo takzvané první čtení v oblasti komitologie, eh, co se týče pravidel. My chceme mít transparentnost v řízení rizik, což by změnilo situaci a museli by se změnit pravidla komitologie, aby došlo také k veřejně dostupným informacích, aby veřejnost se k tomu mohla vyjadřovat. Ale dva roky se v prvním čtení nepokročilo. Mohl bych vám povzbudit, abyste věnovali tomu pozornost. Já jsem rád, že včera se nám podařilo eh, završit eh, tří strany jednání díky paní Ajuzo. Eh, ona se zhostila velice útěžného, obtížné úkoly a teď potřebujeme větší transparentnost v oblasti pesticidů. A já samozřejmě si uvědomuji, apeloval jsem na vás, řekl jsem vám, že potřebujeme mít harmonizovaný systém. Komise chce zabezpečit trvale udržitelné používání. My víme, že nemáme žádný dokonalý systém. Už tady zazněly ty případy sebevražd ve Francii, já to znám, já jsem se setkal s francouzskými úřady eh, kteří by měli hodnotit tuto oblast velice pečlivě. Někteří z vás hovořili o pesticidech jako o jedu. No to tedy pardon, ale i medicína občas používá tyto záležitosti. Prosím, používejte korektní slovník, aby tady nevznikly prostě falešné fámy. Co se týče implementace nařízení, to se týká autorizace, čili schvalování produktu a také stanování maximální úrovně zbytkového obsahu. A Eh, v roce 2020 se musí určit, zda tato legislativa je skutečně eh, dostatečná. A já vyzývám členské státy, aby si dali naprosto jasné, měřitelné, dosažitelné cíle do svých akčních plánů, které je třeba změnit. Členské státy se musí zavázat vůči svým občanům, že se níží riziko pro používání pesticidu. A dovolte, abych vám všem poděkoval za váš zájem a za vaši podporu a velice se těším na schválení této významné zprávy parlamentem a děkuji ještě jednou paní Gita Jutulent a všem stínovým zpravodajům za jejich velice dobrou spolupráci a velmi dobrou zprávu. My Samozřejmě pečlivě eh, budeme studovat vaše doporučení, abychom dospěli k, trval, k udržitelnějšímu zemědělství v Evropě, abychom lépe chránili zdraví našich občanů, životní prostředí, spotřebitele a trvale udržitelné zemědělství. Děkuji vám velice. Děkuji a nyní na závěr předávám slovo paní Dali. mill-ġdid grazzi president grazzi kummissarju grazzi wkoll lill-kollegi kollha. Smajna Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Slyšeli jsme zde řadu rozdílných argumentů. Ona je to také kontroverzní debata. Používání pesticidů hraje důležitou roli v zemědělské výrobě v Evropě, protože nám pomáhá udržet zdraví rostlin po delší dobu a také vlastně zastavuje ničení těchto rostlin a potom jejich produktů v důsledku napadení chorobami či škůdci. Ale bude-li toto používání pesticidů neudržitelné, tak to výrazně sníží biodiverzitu, znečistí to půdu, vodu, včetně podzemních vod. A to jsou důvody, které nás vedou ke znepokojení a myslíme si, že pesticidy mohou znamenat vysoké riziko pro um, lidské zdraví, protože se mohou dostat i do potravinového řetězce. A to je ten uh, důvod, proč zde zazněly určité obavy, zvláště co se týče expozice mm, pesticidům, které mohou mít například uh, uh účinky endokrinních disruptorů. Hovoří se o tom, že členské státy uplatňují tuto směrnici velice liknavě, ale používání pesticidů je nekompatibilní s udržitelným zemědělstvím a podle našeho názoru by EU měla propagovat udržitelné zemědělství a e, biologický způsob kontrol a nízkorizikové produkty. Zpráva, o níž dnes hovoříme, vysílá progresivní a jasný signál a lze ho schrnout v několika bodech. Za prvé, členské státy by měly lépe implementovat své národní plány a měly by propagovat nechemické alternativy a přípravky na ochranu rostlin, anebo takové přípravky, které jsou nízkorizikové. Pesticidy by se měly přestat používat ve veřejných eh, prostranstvích, jako jsou například parky. Potom také pesticidy a rezidua pesticidů. Zde tato oblast eh, by se měla také zlepšit a používání eh, prostředků propagace biozemědělství jsou také důležité a proto chceme vyzvat všechny politické frakce, aby při hlasování vyslali jasný signál podporující tyto aspekty. Děkuji, jak jste říkala, hlasovat se bude dnes a rozprava je tímto uzavřena. Rapport suivant. Přistoupíme k následující zprávě Ivo Belet, provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Eh, pane Belete, až se dofotografujete, tak vám předám slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. A krásné ráno všem, kolegyně, kolegové, paní komisaři. Je-li jedna oblast, kde Evropa může prokázat přidanou hodnotu, tak je to oblast zdravotnictví pro pacienty, zvláště pro ty, kteří žijí v příhraničních regionech, je často jasnější a i levnější, aby lékařskou péči vyhledávali v místě, které jim nejblíže, třeba v nemocnici, která je těsně za hranicemi. A Čím dál tím víc to platí pro pacienty s chronickým onemocněním nebo vzácným onemocněním, kterým se může dostat lepší péče v sousední zemi nebo v jiné zemi, protože potřebují nějaký specifický druh eh, péče. Kolegyně a kolegové, eh, dnes ještě jsou zde různé překážky pro pacienty, když chtějí ošetření v zahraničí. Často je zde velká administrativní zátěž, která jim v tom brání. Není jim jasné, kdy mohla, může být péče ze zahraničí proplacena a jaké náklady eh, musí platit jako spoluúčast. Eh, máme rok 2019 a je opravdu na čase, abychom tyto nepřijatelné překážky odstranili, abychom je už netolerovali. Přeshraniční ehm, zdravotní péče a příslušní, příslušná směrnice vznikla před osmi lety, byl to krok správným směrem, ale ta implementace ehm, není úplně dokonalá a proto jsme udělali vyhodnocení situace implementace směrnice a je zde řada konkrétních doporučení, pane komisaři, a spolu s vašimi eh, spolupracovníky jsme tady přemýšleli, jak situaci zlepšit. První úkol informace pro pacienty. Velká část pacientů vlastně neví, jaká mají práva. A také nevědí, kde ty informace získat. A to přesto, že každá země má mimo, minimálně jedno kontaktní místo. Proto navrhujeme zřídit One Stop Shop, kde mohou pacienti získat veškeré informace týkající se administrativních záležitostí, eh, zdravotního pojištění, proplácení nákladů a podobně, protože podle mě pacienti mají právo na to, aby měli jasné, srozumitelné informace o přeshraniční zdravotní péči, protože dnes jsou konfrontováni s takovým neuvěřitelně komplikovaným klubkem nejrůznějších administrativních záležitostí. A proto je dobré sledovat eh, implementaci směrnici každý rok ze strany komise, aby komise byla nadále v kontaktu s parlament, Evropským parlamentu i s jednotlivými vládami. Dále, Pacienti se vzácným nebo chronickým onemocněním eh, mohou být často v situaci, že nejlepší dostupná péče je v zahraničí. A proto chceme evropské referenční sítě ERN ještě posílit a to evropské úsilí členských států ještě více združit v tom stávajících eh, zdravotních zařízeních a budování středisek, kde se bude scházet odbornost o jednotlivých zásných onemocněních. A na závěr, kolegyně, kolegové, pane komisaři, digitalizace zdravotní péče, to je nesmírně důležitý nástroj pro ještě lepší péči o pacienty. Je důležitá iniciativa, kterou komise představila minulý týden, digitální síť přeshraniční zdravotní spolupráce. To je skvělá iniciativa, kterou podporujeme a těšíme se, že bude uplatňována co nejdříve. A víceletý program, tam si přejeme, aby to byl opravdu robustní, nezávislý program pro zdravotnictví. Zatím to tam není, ale naše občané si zaslouží nejlepší zdravotní péči a to často se nachází u sousedů na druhé straně hranice. Děkuji. Děkuji. A teď paní Grapiny. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, în calitate de raportor pe aviz. Děkuji. <laughs> Paní předsedkyně, já jsem byla spolu s pravodajkou za toto zpráci a proto jsem hlasovala také, nebo budu hlasovat